Milí kolegové, chci vás vyzvat, abyste se posadili na svá místa. Zahajuji naše mimořádné jednání rozpočtového výboru. Chtěl bych se ujistit, že je pořád jednání schválen a nemáte připomínek. A navrhuji, aby zápis z trialogu, která, která měla pozitivní vyústění, pokud je o fond FC, byla, byly předloženy na závěr našeho jednání. A také upřesňuji, že v pořadu jednání máme další bod, pokud je o převody, ale Paní Holmajer nám ten bod C5 předloží, představí sama. Takže hned eh, budeme hovořit o mandátu pro trialog o návrhu rozpočtu na rok 2016. Komise skrze paní Georgievu předložila návrh rozpočtu na rok 2016 a já dávám slovo Jose Manuli Fernandešovi, který nás seznámí se svou analýzou a s hlavními liniemi tohoto mandátu. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit portugalsky. Máme poměrně jasné pokyny, které byly přijaty na plénu. Jsou to pokyny ohledně obecného zaměření. Chtěl bych připomenout, že zaměstnanost a podniky byly tématem, které jsou pro nás obzvláště, obzvláště důležité. Z těch tří E Zaměstnanost tvoří podniky, zejména malé a střední podniky. Potřebujeme tedy pro ně výhodné prostředí, což znamená, že dospíváme k, jednom, k závěru, že část 1a je pro nás prioritou, nicméně je také zapotřebí interní solidarita. A u této solidarity nesmíme zapomínat na politiku soudržnosti. I ta přispívá k růstu a vytváření pracovních míst. Na tuto skutečnost velice často zapomínáme. A pak e, je tu také záležitost externí solidarity. Nesmíme zapomínat, že Evropská unie je největším světovým e, dárcem pomoci. Máme důležité asilové programy, imigrační programy. Evropa poskytuje po celém světě humanitární pomoc, e, takže zkrátka po potřebujeme nástroje na řešení všeho, co se děje kolem nás v rámci cíle externí solidarity. Potom tři a čtyři jsou velice důležité body. Pokud jde o návrh komise, tak tady už máme návrh eh, rozpočtu, respektive návrh mandátu. Eh, já vítám návrh komise a chtěl bych k němu říct několik obecných poznámek, které je podle našeho názoru potřeba si vyjasnit. Přednedávnem se vedla vyjednávání o Evropském fondu pro strategické investice. Ještě není úplně u konce, nicméně cíl zůstává jasný. Co nejdříve chceme omezit eh, následky Horizontu 2020 a eh, CEF. Chceme také připomenout radě na něco, eh, na co se tak trochu zapomnělo. Abychom mohli schválit víceletý finanční rámec, odhlasoval parlament určité snížení, aby získal flexibilitu. A u Junkerova plánu a u Evropského fondu pro strategické investice jsme využili ty dosud nevyužité rezervy, tedy ty celkové rezervy. A rada zdánlivě na tyto rezervy zapomněla. Jsou to společné rezervy, které mají být použity pro politické cíle. My chceme efektivní rozpočet a chceme, aby tyto rezervy byly použity na politické programy, na naše priority tedy na růst a zaměstnanost, a také především na podporu zaměstnanosti mladých, která patří také k našim prioritám. COSME, to je program pro malé a střední podniky a posílení e, jejich konkurenceschopnosti. Tak tady došlo k poklesu u závazků. A pokud je o naše priority, zaměstnanost, podnikatelství a podniky, domníváme se, že je zapotřebí je zohlednit. Je zapotřebí zabývat se zaměstnaností mladých. U frontloadingu nemáme žádné závazky na rok 2016 a e, i tento program je zapotřebí e, podniknout. Musíme tedy pochopit, e, proč tady vzniká ten paradox, že máme obrovskou nezaměstnanost mladých v Evropské unii, pak máme, máme, prostředky k dosažení cíle, nicméně tyto prostředky, které máme k dispozici, nevyužíváme je eh, akutně nutné, aby tyto částky, které jsou k dispozici, byly nasazeny na splnění tohoto cíle. A pokud je toto naší prioritou, měli bychom eh, k tomuto cíli mířit. Vycházíme z jedné zásady, že eh, jednou odsouhlasené závazky musí být dodrženy. protože jde vlastně o flexibilitu v rámci víceletého finančního rámce. Projekty, programy, politické cíle víceletého finančního rámce musí mít ale přednost. Tady nesmí být žádné problémy s platbami které brání eh, běžné implementaci a tím také škodí důvěry občanů, škodí důvěře občanů. To je nepřijatelná situace. Jestliže nemáme dostatečné částky pro e, závazky, tak to je tedy zásada, které je zapotřebí se držet. Pokud jde o, plateb, o plán plateb, tak ten jsme, eh, ten jsme upravili na základě eh, dohod s radou a komisí a je zapotřebí ho ještě konečně eh, definitivně upravit, abychom tady neplitvali diskuzemi, diskuzemi, protože už jsme poměrně unavení z neustálých diskuzí o něčem, co je vlastně poměrně normální. A sice, že co bylo schváleno, to se musí také proplatit a k tomu je zapotřebí dodržovat e, patřičným způsobem platby. A pokud jde o návrh rozpočtu komise, tak to je 153,5 miliard euro u závazků a 143,5 miliard euro u plateb. To znamená, dvě, o 2,4% více než u, u, u závazků, než u plateb. A pak to máme ještě rezervu 2,2 miliardy u závazků, což znamená, že z těchto 2,2 1,2 eh, miliardy je v rozpočtovém okruhu 2. Pak je tu ještě jeden eh, eh, pozitivní bod, který je ale zároveň negativní. A to je eh, používání té společné marže, společné rezervy. Tady je zapotřebí využít flexibility. My jsme vždycky říkali, že nástroje flexibility v, v tomto společném balíčku flexibility budou nutně muset být použity. To ale nejsou žádné nové peníze. My jsme to uh, takto správně pochopili, že zkrátka v rámci těchto uh, rezerv je potřeba chápat víceletý finanční rámec. Teď k jednotlivým rozpočtovým okruhům. 1A. Tady je navýšení o 6,1 u závazků a u plateb o U, té, u tohoto okruhu musíme dávat eh, velký pozor, opočínat si obezřetně, to je jasné, to opakujeme zas a znovu. Junckerův plán bude probíhat eh, každoročně a u Horizontu 2020 a u ACEF navrhujeme ten cíl, že v rámci možností by tam mělo být znovu přidáno to, co bylo odebráno na založení fondu EFSI. To znamená, že rada a komise musí se ale řídit stejnými čísly. U závazku ve víceletém finančním eh, rámci je zapotřebí také role parlamentu. Parlament eh, není, ne, není jedinou stranou politických priorit, ale potřebuje mít komisi na své straně. Existují programy, které jsou zpravovány Evropskou komisí. A tady i Rada musí dostat svým závazkům. Pokud jde o rozpočtový okruh 1b, tak tady je oproti roku 2015 navýšení u výdajů neboli u závazků a pokles u plateb o 4%. Tady se musíme podívat, jestli nejsou naše závazky ohroženy. 20,6 miliard euro je plánováno na rok 2016 aby se z toho zaplatily nezaplacené platby z roku 2007 až 2013. U okruhu 1b eh, zaměstnanost mladých, to už jsem zmínil, to je poměrně dalekosáhlá naše priorita a musíme se zamyslet nad tím, eh, jak, provádět tuto, jak zachovat tuto iniciativu, která byla schválena pro rok 2016. Tento program bude muset po určitém přizpůsobení e, pokračovat. Rozpočtový okruh 2, tady dochází ke stejnému poklesu u e, závazků i u plateb. V říjnu se budeme dále zabývat eh, touto problematikou a nesmíme zapomínat na to, že eh, své účinky přinesla také ruské embargo. Pak jsou v tomto rozpočtovém okruhu e, další programy. E, tady jsou navýšení, která vítáme, právě tak jak u schválení prostředků, tak u plateb. Rozpočtový okruh 3, tady není žádná rezerva, která by byla k dispozici a je zapotřebí k těmto cílům použít eh, flexibilní rezervu 143 miliard euro, což ale ani zdaleka eh, není všechno, co máme k dispozici. A je na snadě, že máme pilotní projekty a přípravná opatření, se kterými bychom rádi pokračovali a které podle našeho názoru jsou důležité ke splnění tohoto cíle. Pak je tu rozpočtový okruh 4, který je třeba vnímat v souvislosti s rozpočtovým okruhem 3. A to zejména u otázky azylu a migrace. Vítáme navýšení závazků o 5,6 Rezerva je 160 milionů. Nicméně platby vzrostly, no, vzrostou o 28%. Vítáme to tedy, ale zároveň to musíme zrelativizovat. Proč? K tomuto navýšení dochází také vzhledem k neproplaceným platbám z minulosti, což je ostuda. 1,7 eh, miliard euro je zapotřebí zaplatit na úrocích a to právě eh, z důvodu toho skluzu v platbách. Tak tomu bylo i v roce 2015. A to z důvodu neproplacených plateb. Tento problém se objevuje neustále znovu. Což by ale v žádném případě nemělo ovlivňovat diskuzi o prioritách. Já bych rád zopakoval, že problém s platbami musí být upraven, aniž by tím byly spochybněny naše priority. Dále k pilotním projektům, už jsem říkal, že chceme pokračovat s těmi částkami, které požadujeme. Pak je tu rozpočtový okruh 5, o tom jsme také už hovořili. Tady je také zapotřebí dodržovat závazky a nesmíme zapomínat, že Evropská unie potřebuje dostatek prostředků, i kdyby to měly být minimální prostředky, aby mohla dostat našim eh, závazkům, na, na, naši, našim výzvám a našim úkolům. Eh, já se eh, domnívám, že tyto údaje budou radě užitečné. K tomu, aby chápala návrh komise správně. 23. Eh, června se bude hlasovat ve výboru, v červenci na plenárním zasedání. 14. července je plánován trialog a já očekávám od komise a zejména od rady pozitivní přístup, přístup vstřícný ke kompromisům a přístup, při kterém eh, budou, bude dodržováno to, co eh, už bylo zazněno a zejména, že budou dodrženy právní akty ohledně víceletého finančního rámce. Děkuji našemu obecnému zpravodaji Jose Manuli Ferndešovi a také zde chci, chci vyzdvihnout, jak intenzivně se tím zabývá, protože nás informoval o právním základu o, pro Evropský fond pro strategické investice a současně připravuje zprávu o mandátu a chceme mu tedy za to poděkovat, aktivovat růst, zvrátit křivku nezaměstnanosti, bojovat zejména proti nezaměstnanosti mladých, což je opravdový skandál v Evropě a zvládat migrační toky. A věřme, že tyto priority se projeví jako priority v rozpočtu 2016. Zahájíme rozpravu. Já jsem Pozv... Chtěl chtěl bych zeptat paní zpravodajku pro rok 2015, paní Gordia Zabal, aby se vyjádřila. Děkuji, uh, pane předsedo. Zástupce socialistů pan Gír eh, určitě eh, bude mít eh, více podrobnějších poznámek, ale já bych to řekla obecně. Pokud jde o mandát, tak my souhlasíme s tím, co zde zaznělo. Toto otevírá cestu k dialogu a stanovuje stanovisko výboru k návrhu rozpočtovému komise. Je také zřejmé, že rozpočet na rok 2016 nejvyšší pravděpodobností bude efektivnější, protože nám umožní zabývat se budoucími prioritami a splácet eh, dluhy z minula. V roce 2015 bylo ještě 20 miliard eur, které na to šly, ale eh, předpokládáme, že v roce 2016 se situace normalizuje, to znamená, že budeme se znovu moci napřít svou pozornost do budoucnosti. Debata na, o, o rozpočtu na rok 2016 by pro nás měla být odrazovým můstkem, jak říkal pan Fernandez, to mandátu pro uh, budoucí vyjednávání, když se budeme bavit s komisí o reformě finančního rámce. Je zřejmé, že stanovujeme priority, jako jsou investice do Junkrova plánu, stejně tak eh, jako řešení těch obrovských problémů ve středozemním moři a vlny uprchlíků, v zahraniční politice, situace eh, na Ukrajině a vztah k Rusku. Všechno jsou to nečekané okolnosti, eh, se kterými se ve víceletém finančním ráci nepočítalo a které je třeba samozřejmě řešit v rámci revize MFF. Takže rozpočet na rok 2016, nebo ta debata o něm se nebude měřovat jenom na ten rozpočet, ale také na to, co si myslíme, že by komise měla udělat při revizi MFF. Jak říkám, některé eh, priority se ze stávajících čísel nepokryjí. A určitě nebudeme chtít eh, převod peněz z jedné priority k dorovnání jiné priority, prostě protože jsou to všechno priority Omlouvám se, už eh, jsem úplně ochraptěla. Děkuji. Pan Kolmel. Vielen Dank. Děkuji, pane předsedo. Já bych vám eh, rád srdečně poděkoval, tedy panu eh, hlavnímu zpravodaji Fernandezovi, za jeho podli, drobnou právo a za právu, kterou uvedl Za EKR bych uvedl, že na jednu stranu se spoustou toho, co říkal, souhlasím. Samozřejmě už jsme tady hodně slyšeli o prioritách v oblasti výdajů, ty jsou nesporné, například změněná situace na vnějších hranicích, pokud je o jejich zabezpečení a také pokud jde o pomoc lidem, aby neutonuli ve středozemním moři. To jsou zcela nesporná témata. Na druhou stranu říkáme, že bychom i tady při rozpočtu eh, na rok 2016 neměli ztrácet zřetele ty hlavní obrysy a měli bychom si znovu rozmyslet, eh, jakou politiku vlastně chceme dělat. My tady jasně říkáme v rozpočtové oblasti, že chceme více subsidiarity, že nechceme eh, bezpodmínečně vždy prostě obecné eh, obecnou odpovědnost eh, Evropské unie, protože ta je na všechno lepší než členské státy, ale snažíme se o inteligentní řešení a abychom hledali přesně tedy za co dáváme peníze a jestli je třeba, aby Evropská unie je na to dávala. Nechci to přetahovat takže eh, zmíním už jenom dva naše důležité aspekty za jedno. Už mnohokrát jsme eh, hovořili o tom, že máme problém s neproplacenými účty. A pokud to chceme řešit eh, vážně, tak musíme teď tady přesně u toho mandátu z toho udělat první bod. A já si myslím, že ten problém trvale dostaneme pod kontrolu pouze, pokud eh, závazky nenecháme příliš narůst. To znamená, že je musíme omezit tak, aby ty platby eh, byly nad závazky. Ale jak nám říká pan Fernandez, v tuto chvíli to vypadá jinak. Samozřejmě máme, už jsme tady všichni slyšeli takové eh, pěkné projevy od komisařské Georgievy, ale ta čísla jsou jedno a věřit jim je něco jiného. A také eh, bychom si měli eh, z posledního eh, vyjednávání trialogu říci, že ten trojuhelník rada a komise parlament vlastně je jenom takové tedy eh, vyjadřuje jenom takové zdánlivou účast parlamentu. Sice podle eh, litery eh, smlouvy jsme odpovědní například spolu ovlivňovat příjmy, ale fakticky ty příjmy platí členské státy a proto rada má delší páku a to bychom měli také vzít na paměť. A neměli bychom dělat, jakože tady v parlamentu rozhodujeme o příjmech EU. To nemůžeme. A podle toho, nebo na základě toho, bychom tedy měli eh, se k tomuto eh, takto postavit. tak to musíme respektovat. Když tam ty smlouvy jdou tímto směrem, tak musíme říct ano, ten, kdo eh, ten účet si nechá vystavit, tak jej také musí zaplatit. Ali. Pan Ali. Nejdříve bych chtěl poděkovat eh, panu Fernandešovi a poblahopřát mu. Poděkovat za velmi podrobný úvod. Skutečně velmi podrobně analyzoval jednotlivé rozpočtové položky a jak my se díváme na ten rozpočet, je to rozpočet orientovaný na některé hlavní priority, jako je zaměstnanost, podnikatelství, růst, ehm, platby narůstají o 1,5% a závazky o 5,5% a na konci roku 2016 očekáváme A tady musím říci, že jsme o tom již hodně hovořili. Do konce roku 2016 je třeba tedy, aby ty nesplacené faktury se snížily, to je hlavní priorita, je třeba splnit tento cíl a také zajistit podporu pro malé a střední podniky. výměny, které se týkají vzdělávání, výzkum a inovace. A máme tu také prostředky pro záruční fond a další prostředky pro zemědělce, pro zemědělství. A přímá podpora by měla být věnována migrační problematice a s veškerými praktickými aspekty souvisejícími s migrací v Evropě. Solidarita ve vnější dimenzi je také vzata v úvahu, tak jak to potvrdil zpravodaj. A současně nárůst prostředků na platby se blíží inflaci takže to zase tak moc velký nárůst není. A rozpočet Evropské unie zůstává na úplně stejné úrovni jako v úplných letech. Je třeba se také zabývat politikou soudržnosti. Hovoříme o ekonomické a sociální soudržnosti a tady ty prostředky klesají o 4%. A vědomím toho, že propast mezi členskými státy se prohlubuje. A nejsem si jist, zda je to prostor, kde by se mělo rozpočtově škrtat. Další věc, kterou bychom měli vzít v úvahu, je skutečnost, že prostředky na platby na administrativu eh, rostou o 3%. Věřím, že je to dobře vypočteno. My podporujeme obecné cíle rozpočtu, pokud jde o zaměstnanost, lepší řešení migrace a zvýšení globálního významu Evropské unie a věřím, že naši zástupci v trialogu obhájí naše priority velmi kvalitně. Děkuji. Děkuji. Paní Niriada. Um, Já bych také chtěla poblahopřát k našemu zpravodaji eh, k této prezentaci. Nechci opakovat to, co už tady zaznělo, ale myslím si, že závěry Evropské rady a jejich závazky k pracovním místům, místům to by mělo být zahrnuto do poznámek. Je to eh, tím opodstatněnější, že eh, v návrhu komise nejen, že nejsou přidělené závazky na zaměstnanost mladých a na programy jako COSME, které jsou zásadní pro e, podporu malých a středních podniků, ty také byly sníženy. Takže já si myslím, že ty velké priority nedostaly tu prioritu, kterou si zaslouží, pokud jde o tvorbu pracovních míst a slušné zaměstnání. Pak je tu ještě další otázka a to je otázka migrace. To je otázka ústřední a e, bude taková i nadále. Já si myslím, že tady se zaměřujeme na problémy ve špatném pořadí. My bychom se neměli zaměřovat pouze na eh, hostění eh, imigrantů, ale také na jejich integraci. Měli bychom spíše zvrátit ten globální trend pohledu na migrace. Myslím si, že bychom měli mnohem více zkoumat, eh, jak zastavit to krvácení přímo v zemích původu, pomocí řešení sporů. Měli bychom eh, vylepšovat životy lidí a zhostit se naší odpovědnosti. Máme eh, tuto povinnost a neměli bychom se zaměřovat pouze na deportace a deportační opatření, eh, které, která existují. Tak jako i všichni ostatní, i mě dělají starosti ty velice malé rezervy u klíčových okruhů evropského rozpočtu a měli bychom zvážit to, aby Evropský parlament zaujal mnohem silnější silnější pozici k přeskumu eh, víceletého finančního rámce 2014 až 2020. Grazie Presidente, anch'io mi accodo Děkuji, pane předsedo. Já se připojuji k poděkování zpravodaji za vyčerpávající výklad, za podrobný úvod o vlastní práci. Já bych doplnil některé body, které nezazněly. První úvaha naší skupiny se týká toho, že pokud hovoříme o rozpočtu pro rok 2016, pokud eh, hovoříme o dalších rozpočtech, není možné odhlédnout od eh, hlubších úvah o efektivitě využití prostředků. My se tímto směrem ubíráme a Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dále, ale já mám radost z té pracovní skupiny, která se týká výkonového rozpočtování, performance budgeting. To je směr, který my podporujeme. A co se týče priorit, tak souhlasím s tím, co řekl kolega Ali. Před několika dny na ekonomickém fóru v Trentinu, kde se zúčastní pan Stiglitz, pan Krugman a další e, čelní ekonomové. E, tyto osobnosti potvrdili nárůst nerovnosti, zejména v rozvinutých ekonomikách, jako jsou Spojené státy. E, to se týká jejich případu a nás, nás je to tedy Evropská unie. Musíme tedy zajistit, aby rozpočtové položky evropského rozpočtu, které směřují ke zmírnění nerovností mezi členskými státy, by měly být prioritou, kromě všech ostatních samozřejmě. A u těch dalších my sdílíme to, co zaznělo o investicích, o řízení migračních toků, o nezaměstnanosti. Naproti tomu bychom si přáli více odvahy pro lepší hodnocení. A bylo by třeba také zjistit, jak v té kapitole Global Europe tyto věci řešit. Dnes má Evropa potíže třeba soustředit veškeré prostředky do 28 členských států, tak si já osobně nemyslím, že pokud jde o předstupní nástroj, tam si nemyslím, že bychom měli mít tedy navýšení rozpočtu a o tom budeme hovořit při diskusi o víceletém finančním rámci. Poslední věc, platby. My jsme sledovali dlouhou pouč uvnitř komise a ty návrhy, které byly předloženy, pro nás přetrvávají pochybnosti a souhlasím s kolegou Kolmerem, to je jediná činnost, jak strukturálně tyto věci vyřešit. Bude třeba zachovat úroveň závazku i plateb na podobné úrovni a uvažovat o větší míře subsidiarity, co se týče rozpočtu. Musíme zvážit, zda současný mechanismus evropského rozpočtu je efektivní. Jinými slovy, zda Evropa je schopna redistribucí zajistit eh, lepší využití prostředků pro například evropskou integraci, pro zlepšení života evropských občanů. To je určitě úvaha, která je třeba. A pokud jde o mm, přistěhovalectví, tak potrhuji, že kolegové z eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu objednali studii, která se soustředuje na migrační fond. Myslím si, že výsledky studie spolu s doporučeními eh, přijdou na začátku července a potom mm, vyzývám členy rozpočtového výboru, aby se také seznámili s výsledky této studie a to nám také pomůže definovat rozpočtové položky pro tyto otázky. Děkuji. Děkuji, pan Gajer. Danke, Herr Präsident. Ähm, Schattenbericht. Děkuji. Stal eh, jsem sněmový zpravodaj pana eh, Ferrandéze a nemám eh, příliš kritických poznámek k tomu, co říkal. Myslím si, že ty výdajové ty rozpočtové okruhy jsou velmi dobře popsané a také odpovídají politického, polit, politickému úkolu Evropského parlamentu. My eh, podáme několik eh, pozměňovacích návrhů drobných. Například mám dojem, že bychom se měli eh, zamyslet pořádně nad tím, jestli vzhledem k platební krizi, ze které teď už vidíme nějakou krizi, ale kterou prostě budeme muset jít, pokud je o spolupráci institucí, tak jestli komise by eh, neměla eh, eh, se ještě více soustředit na ty závazky, když vy říkáte, pane Komle, snížit závazky a zvýšit platby, tak já si myslím, že by to mělo obráceně. Kdybychom měli, ale tak mám proč. Tahle čísla nevznikají eh, v politickém váku, ale vznikají z nějakého politického, vyplývají z nějakého politického úkolu, eh, který stanovily tedy členské státy už předem. A to v rámci tedy politicky stanovených úloh, a, eh, a, které a, tedy vyplývají z, a, úkol, z úkolů rady. A my už jsme tady dlouhá léta, rada vždycky eh, jasně eh, řekne, co chce. Je to vždycky eh, složené z jako jednotlivých členských států. Já dobře vím jako Němec, jak všichni členové spolkové vlády, které jsou z jedné regionální politické strany z jihu Německa, se snaží Eh, získávat eh, všechno možné jako stabilizace mléčné kvóty nebo nějaké dodatečné prostředky na uprchlický fond. A, a možná si toho ministr rozvoje vůbec ještě nevšiml, že nějaký takový fond už existuje. Ale eh, prostě musíme si uvědomovat, že jsou tady požadavky politické z řad rady, ale otázkou je, jak se to má platit. A o tom oni příliš nemluví. A to je problém, který my musíme řešit v rozpočtovém řízení. Takže já si myslím, že jsou tady dvě, dva hlavní směry pro tu debatu o rozpočtování 2016. Za prvé politické úkoly, které si stanovuje Evropský parlament a, parlament a které rada schválila v podobě Evropy 2020 a potom eh, je tady určitý finanční rámec, finanční korzet, ve kterém se to všechno eh, pohybuje, a sice střednědobý finanční rámec. A mm, já si myslím, že eh, určitě rada bude rychle reagovat, ale je třeba opravdu, aby to bylo v souladu se stávajícími požadavky, které se stále navyšují. Takže máme tady otázku, jak jak tu dohodu, která je teď o FC, jak ji eh, promítneme do rozpočtového eh, procesu. Bude to eh, stejná situace jako v minulých letech, kdy více nebo méně se nedalo hovořit o stanování politických priorit rady, nebo bychom mohli čekat tentokrát, že bude za tím červeným škrtáním už nějaká politická myšlenka. Já bych samozřejmě byl proto, aby eh, se používal, používal ty škrty co nejméně. Potom druhá věc je tady samozřejmě migrační politika, a o té už hovořila řada kolegů. Za, a, eh, nedlouho budeme hovořit o opravném rozpočtu na tento eh, rok, ale tím se ten problém nevyřeší. Takže otázkou je, jestli rozpočtový návrh tohle předpokládá. Jestli tohle všechno je připravené vyřešit problémy migrační politiky, které určitě nezmizí v roce 2016 oproti roku 2015, bude to tedy vhodné, abychom to všechno zvládli? A potom je tady poslední otázka, a to je samozřejmě platební krize. Kolegyně a kolegové, na tomto výboru už jsme eh, všichni vzali na vědomí, že eh, tady hovoříme o nějaké takové obecné analýze eh, situace. Já jsem možná tak trošku cynický, ale dokud rada ve své reakci na rozpočet 2016 neprokáže, že eh, tu, eh, to společné eh, porozumění ohledně pří, eh, příčin krize v rozpočtu místní myslí vážně, tak si nemyslím, že jsme si se rady, jsme od dostali maximálně takové jako vlažné prohlášení, ale prostě až uvidíme její návrh na stole, tak teprve budeme myslet, jestli to myslí vážně opravdu. Děkuji, mám tu ještě šest řečníků. Pokud budete struční, tak se to stihne. Vzhledem k tomu, kolik je hodin a co máme projednat. Pan Delano. Ano, pane předsedo, já bych chtěl poděkovat eh, Jose Manuel Fernandešovi za jeho zprávu a za to, jak naslouchal dalším výborům. Mohu to potvrdit, byl jsem zpravodajem v zemědělském výboru pro stanovisko a tak jsem byl rád, že tam byl přítomen, když se to projednávalo u nás na výboru. Já sdílím priority které jsou vyzvihovány investice, zaměstnanost, migrace, mládež. A myslím, že třeba, protože by měl probírat trh, musíme dát velmi důsledný, neústupný mandát. Nám se to podařilo loni, byli jsme solidární a tvrdí a letos bychom měli postupovat podobně. Domnívám se, že musíme mít velmi neústupní vůči radě rada má mnoho nápadů, ale málo peněz a málo prostředků, takže musíme být neústupní u plateb, u využívání marží, u nezbytné podpory pro výzkum a já jsem trošku smutný z toho, že by se to dotklo ITERu. Musíme se snažit, pokud je o výzkum, tedy nezbytnost vzájemného propojení, krizová rezerva pro zemědělství, na tom nám velmi záleží, a také pilotní projekty. Ty jsou vlastně zárukou vývoje do budoucnosti. Potom otázka příjmu a vlastních zdrojů, ale to není dnešní předmět jednání. Než dám slovo paní Hautale, tak chci říci, že tlumočení poběží do 8 hodin, takže pokud si přejete, abychom hlasovali s tlumočením, tak eh, vaše schrnutí bude vítáno. Děkuji, já jsem eh, první a jedinou řečnicí eh, za frakci zelených, takže doufám, že ten čas dostanu. Nejprve bych chtěla pogratulovat zpravodaji za jeho dobrou práci a další poznámky doplníme později. Chtěla bych ještě říct několik slov eh, na adresu komiseře, který si myslím, že jde správnou cestou, pokud jde o posílení zeleného aspektu rozpočtu. Myslíme si, že tento aspekt bude velmi posílen. Pokud jde o problémy s platbami, eh, je skvělé, že eh, Global Europe jde nyní nahoru, a to zejména v oblasti plateb. Mělo by to znamenat, že komise bere problém s platbami vážně a v oblasti vnější činnosti ten nedostatek plateb a spožďování plateb může ohrožovat životy. V humanitární pomoci tomu tak je. Pokud jde o migraci, není přijatelné, aby rozpočet Frontexu a Europolu byl takovou prioritou, pokud nebudeme mít dostatečný mandát pro pátrání a zachraňování, který požadujeme v reakci na krizi ve středozemním moři. Proč tedy za těchto podmínek by Frontex měl mít tak vysokou prioritu? Jakožto agentura pro kontrolu hranic nyní bude dostávat téměř dvojnásobný rozpočet. Na druhou stranu je třeba říci, že potřeba podporovat azylové podpůrné úřady je nesmírně důležitá a myslíme si, že to vůbec ne, neodpovídá tomu navýšení pro Frontex a Europol. To je zapotřebí uspůsobit. Pokud jde o ITER, tak naše frakce už mnoho let říká, že to není životaschopný projekt a nyní zjišťujeme čím dál více, že zrevidovaný časový harmonogram uvedení v provoz do roku 2020 není reálný a nedomníváme si, že trojnásobek původního rozpočtu dává nějaký smysl v této situaci. Pokud jde o EFSI, tak samozřejmě výsledek vyjednávání byl mnohem lepší než návrh komise, ale musíme si dávat velký pozor ohledně dopadu na financování výzkumu, e, sociologie, e, klimatických změn a tak dále. A ještě k těm vnějším činnostem bych chtěla říci, že Rada se nyní rozhodla odložit eh, tu časovou lhutu, kdy je zapotřebí dosáhnout 0,7 hrubého národního důchodu na rozvojovou pomoc až do roku 2030, což jinými slovy znamená, že nebudeme moci financovat a spolufinancovat nové udržitelné rozvojové cíle, o kterých se má rozhodovat eh, tento rok. Pan Maňka. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s analýzou pana Fernandéše. Není co dodat. Možná jste si všimli, jak nízké úroky z prodlení jsou vyčíslené. Je to proto, že procento z těch, kteří eh, mají na to nárok, si to účtují. A já jsem byl předsedou samozprávného kraje a dlužili mi miliony eur, tak jsem se neúčtoval účty z prodlení, no, úroky z prodlení. A když to budou účtovat všichni, tak to číslo narostlo o dvě nuly, o dvě desetiny čárky. Takže když jsem položil otázku paní komisařce, zda se ta situace nebude opakovat s padbami, řekla, že abychom tančili tango je třeba dvou a měli bychom žádat od komise, aby skutečně připravila analýzu, co bylo způsobeno neplacením, jaké byly dopady na ty, kterým jsme neplatili a co se ještě může stát. Protože přicházíme do dobrého období, kdy se dva roky bude situace zlepšovat díky cyklu, ale za čtyři roky mohou nastat opět problémy jako v loni. Takže měli bychom znát analýzu, jak to vypadá skutečně a jaký to bude mít dopad. Měli bychom to žádat od komise. Děkuji. Děkuji. Pan Plenkovič. Děkuji, pane předsedo chci poděkovat našemu zpravodaji, kolegovi Fernandešovi za práci na přípravě mandátu pro trialog pro rozpočet 2016. Skutečně si přál eh, vytvořit rovnováhu mezi politickými prioritami komise a tradičním postojem parlamentu, tedy dodržování našich právních závazků z hlediska minulosti. Chci tady říci, že u nás, tedy poslední členský stát Unie, čekáme multiplikační efekt rozpočtu Unie, protože podle návrhu kolegy Jose Manuela směřujeme k revizi víceletého finančního rámce, zejména v oblastech, kde jsou velká očekávání. Kolegové o tom mluvili, politika soudržnosti, ale také zaměstnanost mládeže, podniky malé a střední, které jsou prioritní. Bod týkající se solidarity vnější. Já jsem byl na Ukrajině a na Blízkém východě minulý týden a naši partneři mají velká očekávání, pokud je o důvěryhodnost globální úlohy Unie. A proto máme tu část v rozpočtu, která se nazývá Global Europe. A s předsedou výboru jsme byli spolu na Ukrajině před několika týdny. A musím říci, že i tam jsou velmi rádi, že když probíhá okupace této země, tak jsou rádi, že se jejich národnímu rozpočtu dostane pomoci a že tedy ten rozpočet může přežít krizi. A to se týká i přistěhovalectví a migračních hrozeb ve Středomoří a i tam konstatuji navýšení, které by mělo být lépe využito, než to, jak to využilo v minulosti. Já jsem trochu překvapen, že kolega Zany z Itálie tu není, my bychom mohli něco ušetřit vzhledem k tlaku na Itálii v minulých letech tomto kontextu si myslím, že je to velmi dobrý základ pro další jednání, která začnou od července a ještě jednou děkuji kolegovi Fernandešovi. Děkuji, pane předsedo. V obecném zájmu nevystoupím, jenom jedno slovo. Vidíme dobře ve zprávě pana Fernandeše i ve vystoupeních, že je velmi naléhavé revidovat víceletý finanční rámec. Děkuji. Děkuji, poslední pan Dupré. Velmi stručně, pane předsedo. Připravil jsem si dlouhé vystoupení, abych poděkoval panu Fernandešovi, je velmi dlouhé, ale ušetřím čas a kolega to již učinil. Omezím se jednu poznámku v bodu 12, pokud je o platby. A pán Bukví, že nás platby zajímají zejména v uplynulých letech, čtu, že úroveň neuhrazených plateb představuje 2 miliardy pro programy soudržnosti 2013. Vzpomínám na minulý trialog, že jsem položil tuto otázku výslovně paní Georgievě za přítomnosti rady, abych viděl, zda ty dvě miliardy jsou se vším všudy. A nejenom fondy soudržnosti. A komisařka odpověděla, Nejsou to jenom fondy soudržnosti, a je to se vším všudy. Takže pokud nechceme znovu začínat eh, s problémy, tak si myslím, že třeba změnit to změní a mám ještě další poznámky. Ale to předložím jako pozměnovací návrhy. Děkuji, pane Dobře. My jsme pochopili, že to, že 20 miliard nebylo v roce 2014, pomůže eh, tedy uhrazení nedoplatku v roce 2016. Ale jsme velmi netrpěliví. A představujeme, představujeme si, co se stane v letech 2017 až 2020. Protože opět narazíme na velmi vysokou hladinu. Buď snížíme závazky, což není moc lákavé, anebo eh, navýšíme, jak je třeba, platební prostředky. A midterm ten revision se jeví jako nezbytnost. Takže možná, že se komise chce vyjádřit. Děkuji, pane předsedo. Backlog, to je úroveň těch nesplacených faktů na konci 2016, je skutečně 2 miliardy pro programy 2007-2014, které byly jádrem eh, diskusí v posledních dvou letech. Pokud jde o nové programy 2014-2020 v politice soudržnosti, protože tam se soustředí dvě třetiny tedy celkových nedoplatků. A je tu tedy posun od té chvíle, kdy dojde k závazkům a reálné placení těch projektů. Takže i tam tedy se objeví výše faktur, které eh, naběhnou u těch nových programů do konce roku 2016. A některé tedy přijdou v posledním prosincovém týdnu 2016 a nebudou tedy uhrazeny, protože možnost je tedy zlikvidovat a uhradit nebude reálná. A proto může dojít k přerušení u některých plateb, kdy budeme ověřovat eh, systém kontroly a řízení, tak jak se dělo v minulých letech. A také řada faktur v jiných položkách v absolutních číslech představí pouhý zlomek toho, co bude pod položkou 1b jako nesplacené. U zemědělství a rozvoje a nemáme backlog a u administrativních výdajů taky neexistuje backlog. Takže ty dvě miliardy o kterých byla řeč, a o tom hovořila paní místo předsedkyně, paní generální ředitelka, tak to se skutečně týkalo programu 2007-2013. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a nyní pan Fernández na závěr. Monsieur Fernández, on va... Pane Fernandeši, spějeme k závěru. Než vám dám slovo, chtěl bych upřesnit, že termín pro pozměňovací návrhy je do 10. června do 18 hodin a vzhledem k velmi vypjatým lhutám mezi zveřejněním návrhu rozpočtu a červencovým plánem pozměňovací návrhy budou předkládány pouze v angličtině. A konečně hlasování ve výboru rozpočet bude 23. června. Tolik tedy lhuty, které jsou velmi napjaté a budeme hlasovat na prosincovém plénu a 14. července začne trialog. Takže váš předseda není ničeho ušetřen. Pane Ferrandeši, všichni si přejeme, aby rozpočtová rozprava nebyla zase zcela odkloněna diskusí o platbách. My čekáme aktualizaci výhledu komise po roce 2016 od komise a budeme velmi obezřetní, pokud jde o sledované cíle a bude třeba se zaměřit na některé konkrétní priority. Děkuji, předsedo. Prioritní cíle jsou jasné v té první části na vrhu zprávy A já jsem už hovořil o těchto cílech. Chtěl bych poděkovat eh, za veškerou podporu a za milá slova a také za pozměňovací návrhy, které už jsem viděl a které ještě dojdou. A mohu říci, že priority schválené v obecných liniích jsou správné priority jsou také převzaty komisí a budeme pokračovat v naší práci a také konstatuji ovzduší velké jednoty a to je nesmírně pozitivní věc v našem výboru. Samozřejmě existují určité rozdílné názory, protože nemůžeme eh, priority redukovat a závazky redukovat. To je třeba říci, že ty finanční rámec, který máme, byl schválen jednomyslně v radě. To znamená, že nemůžeme souhlasit s tím, že rada spochybní to, co bylo schváleno jednomyslně. A závazky jsou jasné a flexibilita je taky jasná. A politické priority, které obhajujeme, tak eh, myslím, že rada minimálně veřejně existují tato prohlášení a rada souhlasí s tím, co zde obhajujeme. Budeme pokračovat v té práci a věřím, že výsledek bude pozitivní. Samozřejmě je to ještě jedna věc, která bude zapadat do té debaty a myslím, že do roku 2020, to je pravda, tedy horizont 2020 a CES, a jak už jsem řekl, budeme se snažit předat eh, prostředky v míře možné. Hovoříme o review and revision víceletého finančního rámce. A věřím, že komise bude také hovořit o review and revision. U VFR rada o ničem nemluví, ale když rada mluví, tak je v pokušení hovořit o review. A uvidíme v roce 2016, jak tato věc bude vypadat. To souvisí s dodržením kompromisu u priorit, které hájíme. Děkuji. Děkuji. Věřím, že vyléčíme radu z toho autismu, kterým trpí a který pociťujeme v rámci rozpočtových dialogů přejeme vše dobré našemu zpravodaji. Bod 4. Mobilizace globalizačního fondu. A dávám slovo panu Sarvamovi pro zprávu Broadcom Finsko. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit anglicky. Um, it's, um, uh, an application from Je tady o žádost Finska, která je poměrně jednoznačná, až na jednu věc, kterou vám vysvětlím. Týká se to společnosti Broadcom, což byl výrobce e, čipů do mobilních telefonů, e, který zanechal ve Finsku veškeré činnosti. Ta žádost se týká 500 z 568 propuštěných zaměstnanců této společnosti a finské orgány říkají, že Důvodem toho propouštění v Brodkomu je, jak už jsem říkal, ukončení všech aktivit. Nicméně finské úřady toto uzavření připisují pouze velkým strukturním změnám ve světových obchodních vzorcích. A to je něco, co se objevuje ve všech žádostech a vlastně i v nařízení, které máme o globalizačním fondu. A je zapotřebí si uvědomit, že jsme přísně vázáni tímto nařízením a jeho literou, ale přesto bych rád podal a také podám eh, pozměňovací návrh eh, k tomuto návrhu zprávy, který by přinesl velice drobnou změnu v textu. Musíme totiž dělat naši práci poctivě. A když řekneme, že něco takového se stalo jenom kvůli globalizaci, tak by to nebyla úplně pravda. Takže to je jenom drobná změna, která se uskuteční v tom textu, pokud to výbor schválí. A přidali bychom tam formulaci ohledně toho, že propouštění v, v Broadcomu jsou částečně svázána s celkovým trendem finského elektronického průmyslu a e, to také v souvislosti s masovým propouštěním no, v Nokii v roce 2011, e, kteréžto události byly ale za, značně navázány na globalizaci a tak dále a tak dále. Jinými slovy, chtěl bych tam zdůraznit, že přestože e, celá myšlenka Fondu pro přizpůsobení globalizace globalizaci je zmírňovat problémy způsobené globalizací, tak nemůžeme v našem textu říct, že ten trh neexistuje. Nokia udělala e, určité strategické chyby během let, takže je to způsobeno i těmito chybami a ne jenom nějakým kouzelným slovem, které zní globalizace a které způsobuje, že eh, v, v Asii je levnější práce a proto se veškerá práce přesouvá do Asie. Eh, to jsem tedy k tomu chtěl říci a jinak, jak už jsem říkal, je to velice jednoznačné a nebudu vás zdržovat, protože už je 2015. Děkuji, pane Sarvamo. Jinými slovy, globalizace vydrží hodně a může být také způsobila pro tento fond, když dojde k propouštění. Ale mohou nastat i problémy, které souvisí s globalizací a jiné problémy zase souvisí s řízením podniku a také s strategiemi, kterých se ty podniky držely. Žádný kdo slovo, není tomu tak, upřesňuji, že Pozměňovací návrhy eh, by měly být do 16.6. v 17 hodin a budeme to projednávat 23. června mm, ve výboru a červencové plénum rozhodne. Hlasujeme tedy a chci vás vyzvat, abyste zasunuli eh, elektronickou kartu do přístroje. Každý tak již učinil. Takže hlasujeme o 1 GFTA 2015 technická pomoc iniciativy komise zpráva do Depry. Odstavec 1 poznací příznivý názor v kdo je pro, kdo je proti, Děkuji, zdržel se. Poznací návrh schválen. Poznací návrh 3. Zápojná názor zpravodaj, kdo je pro. Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. Pozměnce návrh 4. Zápojná názor zpravodaj, kdo je pro. Kdo je proti? Zdržel se Ověříme si to. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Pozměňovací návrh je zamítnut. Pozměňovací návrh 5 eh, z prodaje pro, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozostávek 6, to je je pro, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozostávek 7, zápoj nás za zpravodaj, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozostávek 8, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Odstavec 3, pořadatelok 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme si to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 4, bod 1, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměnce návrh 11, kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme si to. Zahy hlasování. Jedenáctka. Pozměňovací návrh jedenáct. Ne, ne. Hlasovali jste, ale nejsem si jist, že by tu byla většina, takže si to ověřuji. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končí hlasování. Schváleno 19 ku 16. Odstavec 4, pozornost návrh 12, eh, zpravodaj je pro, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 13, zpravodaj je pro, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 14, eh, zpravodaj je pro, kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme si to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 16 ku 15. Odstavec 5, poznací 15. Zpravda je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Odstavec 6, poznací návrh 16. Zpravda je pro. Kdo je pro? Kdo proti? Zdržel se? zamítno tam. 6a, pozostávek 17, záporné stanovisko z zpravodaje, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Odstavec 6b, pozvací návrh 18, zpravodaj je pro, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozůstalek 19, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 7a, pozměnce návrh 20, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. Ne, tak to věříme. Pozměňovací návrh 20. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 8, pozměnce 21. Zpravodaj je proti. Je to ústní pozměnací návrh. Doporučuje. Je nahrazeno highlights the importance of. Zpravodaj je proti, kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme si to za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh jedna. Zpráva je pro, kdo je pro. Kdo je proti? Uvěříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A celý návrh, jak byl upraven, hlasujeme elektronicky, zahajuje hlasování. Hlasovali všichni, Končí hlasování. Že by snad někdo nehlasoval. Končím hlasování. Je to schváleno 27 ku 5 a 3 hlasy se zdrželi. Dostáváme se k eh, hlasování o převodech. Paní Gardia Zabal, musíme eh, hlasovat elektronicky, takže převod umožňující eh, likvidaci u tohoto návrhu, který jsme tady odhlasovali, přízný postoj. Zpravda je zahoje hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 27 ku 3, 5 hlasů se zdrželo. A nyní dám slovo paní Holmajer pro další části s tím, že vyslechneme doplňující zprávu, která byla pozdě předána C5. U C3 paní Holmajer. Ähm, Takže äh, první převod se týká personálních otázek. Já tam äh, mám jasnou prozbu a sice, aby parlament äh, ty Eh, podklady eh, nedával zpravodajům jenom dvě hodiny před zasedáním, potom eh, by tam mohl být nějaký problém. A já to téma znám velice detailně, takže jde o to, že máme takzvané smluvní zprostředkovatele, které nemůžeme dále platit, pokud nebude rozpočet příslušně navýšen, protože v minulých letech byl tolik seškrtán a my pořád toto potřebujeme, takže ze 4090 Eh, a těch eh, dalších čísel potřebujeme eh, dohromady 4,68 u dalších zaměstnanců. Já vás tady žádám tedy o souhlas. Sur le C3, sur la sécurité. C3, bezpečnost. Souhlasíte s těmi prostředky převedenými u C3? Je zapotřebí tří hlasování. Jedno se týká personálu, druhé bezpečnosti a to třetí je Eulíza. Dobře, takže nejdříve C5, paní Gardia Zabal. Sí, presidente, ya lo ha dicho la, la ponente, pero es que no me parece... Děkuji, pane předsedo. Eh, paní zpravodajka to řekla správně, ale myslím si, že není rozumné, abychom hlasovali o převodu více než 4 milionů euro, poté co jsme dostali jen částečnou informaci a na poslední chvíli. Podle mého názoru to není seriózní a profesionální způsob práce. Já vím, že paní zpravodajka za to nemůže, nicméně výbor to nemůže přijmout. Netýká se to pouze tohoto případu. Za chvíli budeme probírat další bod a já nechci říct, že tam je to totéž, to je ta EULIZA, nicméně zase tady jsme dostali ten dokument s příslušným návrhem dnes ve 4 hodiny, nebo v 6 hodin, v 6 hodin. Zase já nekritizuji paní zpravodajku, ta dělala, co mohla, ale my jsme zkrátka tu informaci dostali příliš pozdě. Takže bych chtěla požádat o odložení tohoto hlasování. Jinak se naše frakce bude muset zdržet, protože jsme neměli čas se s materiály seznámit. Není správné asi nám předat zprávu hodinu před začátkem jednání. Já zcela souhlasím, já tady mám před sebou tři složky dneska a, kladu si otázku, co eh, komise a parlament, co, co, co prostě všechny ty kabinety eh, potřebovaly takových týdnů na to, aby si to posílali navzájem eh, tam a zpátky. A, a dnes už tady máme prostě problém, že nemáme peníze na a, eh, výplatu personálu. Tohle je zcela nepřijatelné. A já a chci opravdu a, vyjádřit zlobu. Týdny se to přesahovalo mezi, před, před, posílalo mezi kabinety a, a teď už nemáme peníze na platbu personálu a musíme to i, e, protože jsou to smluvní zaměstnanci, a, e, ukončit. Takže to je jediný důvod, proč jsem e, pro, ale uh, způsob, jakým se to A, dělá, to je prostě naprosto nepřijatelné. A máte stoprocentně pravdu. A možná, že parlament uh, si to tady jako obhájí. Je tady příslušný, uh, eh, příslušný lid a možná, že by nám minutu k tomu mohl něco říct. Protože určitě, já už jsem se na něj rozčíval. Donc, euh, qui d'autre demande la parole Le directeur, oh non ředitelem jménem komise nebo jménem parlamentu. Jak je možné, že jsme na tom takto? Děkuji mnohokrát. Děkuji za udělení slova. Chci vysvětlit, že pokud jde o rozdělení té částky, tedy částka 2,25 milionů, které jsou určeny pro pokračování práce tedy smluvních pracovníků politických skupin, kteří jsou najímáni Žádáte o slovo? Prosím, říká předseda. Vzhledem k tomu, že tyto postupy obsazení míst se drží poměrně přísných předpisů. E, trvalo to déle a politické skupiny e, žádali o další částky, aby bylo možné zajistit vhodný phasing in dočasných pracovníků u politických skupin s tím, že bude zajištěna průběžná služba. A jak víte, nový Organizační organizační schéma vstoupilo v platnost od 1. ledna a máme 1,6 milionů, které máme na eh, smluvní pracovníky bezpečnosti vzhledem k současné situaci. Urychlili jsme ty, tedy nábor i zde a to se týká také některých projektů podle politických projekt a je třeba také říci, že v rámci politiky rovnosti a diverzity jsme zajistili, aby rostoucí počet pracovníků s postižením bylo najato a kromě toho je tu stále rostoucí počet mateřských a rodičovských dovolených a nebylo možné to všechno tedy zvládnout a souhlasím s tím, že se tímto dostáváme do vážných problémů, pokud jde o posouzení správnosti tohoto požadavku, ale dovolím si říci, že pokud eh, váš výbor odloží hlasování na příště, tak jsem samozřejmě připraven eh, hovořit, eh, abych vám, s vámi, abych vám poskytl větší vysvětlení a děkuji za udělení slova protože příští jednání výboru bude 23. června. Může to počkat? Komm diesen Herrn Direktor jetzt mal eine Frage stellen. Já bych chtěla položit panu řediteli jednu otázku a sice proč si myslíte, že nejste schopni patřičně zaplatit personál a e, žádáte, a žádáte frakce o to, aby to schválilo. Když jste mohli tři týdny čekat, tak nechápu, proč se to musí rozhodnout dnes odpoledne. Pokud si mohu dovolit odpovědět na tuto otázku, jak dobře víte, eh, tyto smlouvy bychom měly obnovit ještě před létem a proto eh, hlasování dnes by nám práci usnadnilo, ale vím, že máte před sebou vážné otázky a proto se omlouvám za to, že to takto přišlo na poslední chvíli tedy před létem, ale léto začne na 20. června a je naše jednání 23. června. Ano, eh, administrativa je připravena udělat všechno pro to, aby to proběhlo dobře. Tak se na to podíváme. Paní Holmajer. Personal ausgestellt oder nicht? A budou ti lidé propouštěni nebo ne? Samozřejmě, že ne. Problém je, bych tak řekl, eh, že teď můžeme eh, dát jenom omezené eh, prodloužení smlouvy, takže je tady výhodově určitá nejistota. Čili správnou Němčinou oni neví, jestli do svého znovu jmenování u nás budou moc zůstat, protože se spozili potkali. Ne. Ty podklady obsahově byly ještě opraveny v některých oblastech? a tam vzniklo spoždění. Ano. Tedy pokud bychom... Chápu, že byste to chtěli spustit 23. ale pane Dobře, Ano, pane předsedo, já dobře rozumím té zdřenlivosti, ale je tedy alespoň minimální šance, aby ty částky se změnily do těch 14 dnů může proběhnout nějaká diskuse o nezbytnosti to schvalovat do 14 dnů, pokud tedy tu není žádné riziko, že by se ty částky změnily do 14 dnů a pokud ta žádost o prostředky je legitimní, proč bychom to neodhlasovali teď? Já dobře rozumím tomu, že je hloupé, že jsme to dostali takhle pozdě, ale snad to není problematická záležitost. Já v jednom souhlasím s kolegou Depre. Eh, eh, od obsa, Obsahově je to všechno jasné, obsahově eh, je tady není o čem jednat. Otázka zní, jestli z formálních důvodů máme vnášet nejistotu mezi zaměstnance. Já bych se rozhodla ve prospěch zaměstnanců, protože se chci vyhnout té nejistotě. Chtěla bych ale jasně vyslovit svou kritiku to jsem tedy chtěla říci. Pane Arnote. Mně se to zdá jako poměrně trapná situace. Dokumenty přišly před několika hodinami, už to je samo o sobě dost špatné, ale když je to během štrasburské plenárky, uh, kdy mnozí z nás jsou v tu chvíli v plenárním sále, tak já jsem například neviděl vůbec nic z těch dokumentů, než jsem přišel na tuto schůzi. Zdá se mi, že je to poměrně odpudivý nedostatek komunikace. Jestliže něco přijde takhle pozdě, tak proč to nebylo oznámeno předem v dostatečném předstihu? Proč jsme nevěděli, že dostaneme takto spožděný dokument? A proč, jste, proč byla paní Holmajer uvedena do této situace? Ta měla do, vědět daleko dřív, že se to stane. My určitě budeme muset přeskoumat vaše procedury, zjistit, kdo je odpovědný za, za tuto situaci a měli bychom podniknout nějaké akce. Takže dospějeme k závěru. Pane Bege, Děkuji, pane předsedo. Na jednu stranu eh, samozřejmě můžeme eh, pochopit to, co říkal kolega Depre. Eh, na druhou stranu musíme velice pozorně tady postupovat. Já už déle přináležím k tomuto výboru. Ta otázka je dodržování lhut ve správním řízení. A ty se nesmí porušovat. A pokud a čím eh, více eh, tady eh, do toho pronikáte, tak tím vám je zřejmé, jak je to obtížné. Takže jsou tady příslušné lhuty pro podávání hm, informací tomuto výboru a ty je třeba uplatňovat jinak nesmí zatížit zpráva ne se zaměstnance, ale ty, kteří jsou za to zodpovědní. Děkuji. Budeme tedy hlasovat. Myslím, že výbor byl informován. Spravodajka nám říká, že je to politování hodné a já se připojuji k jejímu hodnocení. Nemělo by se to opakovat. A vzhledem k tomu, že pracovníci, generální sekretariát i politické skupiny jsou tím ohroženy, musíme se odhodlat k hlasování. Jde o převod, takže hlasujeme elektronicky po jménech zahoji hlasování. Končím hlasování. Takže je to schváleno. Máme stejně hlasů, které se zdrží jako hlasů pro. Paní Holmejer, c 3 Pokud jde o ty prostředky, kde je platnost eh, odložena. Se dostáváme k druhému bodu, tady jde o bezpečnost a sice o převod 7 milionů já bych dala souhlas k tomuto eh, transferu. Spočívá to v tom, že skupina kurdských demonstrantů vtrhla do parlamentu a mezi tím došlo také k, ša- k incidentu Charlie Hebdo, takže eh, hrozí další bezpečnostní rizika, celkově sílí terorismus který hrozí i parlamentům a proto potřebujeme posílená bezpečnostní opatření. Z tohoto důvodu proběhla eh, eh, znač, rozsáhlá vyšetřování v našem parlamentu a je zapotřebí eh, na jedné straně zlepšit eh, jak bezpečnost vchodu, tak lepší vybavení, jako jsou pancířová skla a tak dále. K tomu je zapotřebí určitých stavebních prací, protože to, to má svou váhu a tak dále. A z tohoto důvodu je tedy zapotřebí eh, transfer ve výši 7 milionů a to eh, za účelem posílení areálu, a to z rezervních prostředků. Je zapotřebí, aby až to bude rozplánováno, abychom o tom byli ještě spraveni a aby byl zpravodaj spraven o tom, jak ty plávy probíhají a jak to bude přesně vypadat. Jinak tedy bych dala souhlas, protože toto téma už je známo dostatečně dlouho.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 tak to je poslední eh, věc. Možná eh, do budoucna se o tom budeme muset stručně pobavit. Ono to není tak i jednoduché, protože eh, se jedná o miliony, takže to nemůžeme jenom odmávnout. Kolegyně Iris Hoffman to se mnou intenzivně probrala dnes tady v parlamentu, protože je zjevné, že komise, a to je značná kritika, kterou chci také vyjádřit v rámci stanoviska, tu agenturu očividně eh, eh, nedonutila, aby nám eh, předložila slušné podklady. Teď ve čtyři hodiny přišly. A sice, takže to nejde rozumně posoudit. Přečetla jsem si 200 stránek podkladů a vyznám se ve francouzském stavebním právu už, ale je prostě nepřijatelné, aby i zpravodajka, aby a stínové, stínoví zpravodajové, dostali 250 stránek plných nějakých plánů a, a smluv a, a nějakých příloh a výkazů a museli si přečíst, aby e, to přečíst, aby zjistili něco, co tam ještě není. Takže e, deset e, dní jsme komisi řekli, že to tady není možné, tak tady to musím říct zcela pro, do protokolu ty plánovací eh, eh, náklady eh, jsou automatickou součástí projektu, od kdy nejsou zveřejňovány. Takže teď už tam máme všechny náklady a dostali jsme se dohromady na 10,2 a v první fázi, potom v 1,3 ve druhé fázi, dohromady 21,5 Eh, které budou eh, přes generálního dodavatele a potom je tam marže a maximálně eh, jsme tedy ochotni toto přijmout, to je mm, nejistota, a je rezerva nejistotu 430 tisíc, ale nevyhovíme přání, které, které vyjádřila agentura. Ona by chtěla a dvě miliony rezervy už dopředem, a to já říkám v žádném případě Nemůžu eh, dát předem 2 eh, miliony bez otázek. Takže nejdříve musí být něco slušného naplánováno. A já jsem napsal eh, stanovisko a projednala jsem s kolegyní Hoffman, kde jsou všechna čísla. A říkám všechno zcela jasně, a to na adresu komise. Je třeba, když máte OIB a OEL, tak při plánování a při předkládání musíte Tohle to je prostě bezpečnostní agentura bez specialistů na stavebnictví. Takže oni tady eh, eh, zadali to Deloitu 1, za 1,2 milionu. Ale my tady něco takového máme sami a spoustu eh, bychom toho mohli udělat eh, eh, sami eh, za dobré peníze, eh, které teď dostal Deloitte. Takže i důležité je, aby komise pomohla eh, těm agenturám, ta, zejména už proto, že ta čísla nebyla eh, známa. A stejně tak tady nebyla známá čísla eh, za stavební dozor. Takže já chci přesná čísla, jasná čísla, abychom mohli kolegům i jasně podat zprávu. A přesně tady máme ty dřívější čtvereční metry a ty nynější. Máme tady přesná čísla já jsem se dnes nechal podpořit, že, tedy potvrdit, že jsou to všechno čísla, a když tomu přijde ještě něco, tak komise a agentura e, nám to znovu oznámí, protože to je jediný, jediná možnost, jak jim nedat biankošek na další e, výdaje. A potom tady také nic není na stěhování, to je ulice ještě nevěděla, k tomu nejsou žádné náklady naplánované. A já jsem tam také napsala, eh, že chceme eh, přesně informovat o průběhu stavby a jestli eh, ty náklady na stavbu odpovídají těmto podkladům. Takže jsou tam ty bezpečnostní pojistky, které jsou nezbytné, že se nemůže nic stát. A Euliza teď vlastně sídlí ve staré budově a v kontejnerech, to neodpovídá bezpečnostním standardům Eh, chceme-li chránit data, musíme postavit novou budovu. Teď už mám všechny podklady, ale znovu kritizuji, že to trvalo tak pomalu, chaoticky a, a bylo se s takovými obtížemi a, a s kolegyní jsme o tom, na tom opravdu e, zabojovali. A teprve dneska v 6 jsme byli schopni se o tom dohodnout. Merci. Děkuji. Děkuji za vaši obezřetnost. Máme se vyslovit dnes, a nebo, nebo bychom to měli odložit o 14 dní, naše hlasování. E Je zapotřebí se zeptat EULISy, respektive komise, protože už nás minule žádali, abychom to e, odložili, takže po, po, my bychom tedy museli vyjádřit negativní názor, protože pokud budeme mlčet, tak se to bude brát jako za schválené a tím bychom museli začít uh, novou notifikaci. Eh, já bych tedy uh, eh, navrhla, protože víc než, z toho, víc než to stanovisko z toho nebude a jiná čísla taky nebudou. Všechno už máme před sebou a proto já bych navrhla uh, schválit to stanovisko ve kterém vyjádříme kritický názor a zároveň bychom stanovili rámec a omezili ho tak, aby byla tato schválena podle nové architektury. No, Návrh vám byl dnes večer rozdán, seznámili jste se s ním a máte za to, že se můžete dnes vyslovit. Pane předsedo, to je přesně to, co jsem říkala. Tady je v podstatě o to, že ve Štrasburku eh, je několik různých pozemků, na nich stojí budovy, na, na nich by měly stát budovy Eh, existují tady přesná čísla čtverečních metrů, eh, kolik čtverečních metrů má dnešní budova, eh, kolik je těch kontejnerů. Potom v bodě B se píše, jaký je plánovaný ten projekt, neboli že hlavní budova má být zrenovována a k tomu má být rozšířena ještě o dvě malé budovy, Eh, které by, byly, eh, by měly na starost eh, oblast energetiky a bezpečnosti, čímž bychom se dostali na 5812 čtverečních metrů. Dále ten současný stav tedy 2306 čtverečních metrů, co by se rozšířilo na 5225, Eh, také by došlo k nárůstu personálu o 166 osob a eh, dále eh, ty náklady, to je jediné, co kritizujeme, tak pokud jde o včasné varování, tak tady byla plánována rezerva přes 2 miliony, nicméně reál, reálná rezerva žádná není, 23,5 milionů a ta rezerva je kolem 25. Ta, ty náklady jsou 1,2 eh, milionů. Eh, další prostředky věnovalo město Štrasburg a eh, dále pro první projekty musí být uvolněno 19 milionů. Dále tady je na obnovu budov 11 6,9, potom faktor nejistoty 2%, to vždycky povolujeme a dále pozorování staveb, to je e, několik tisíc a dále e, od, od demontáž těch kontejnerů za 13 tisíc. Já kritizuji EULIZu, respektive komisi, za to, že na začátku trvalo velice dlouho, než jsme měli všechny informace a e, požaduji, aby příště to bylo dodáno přehledně, stručně a e, jasně, e, a protože e, by bylo dobré, kdyby těch 1,2 milionů vydala komise sama, bylo by zapotřebí posílit OEB a OEL, nicméně ty peníze už byly vydány, ty už jsou pryč, to my dnes neschvalujeme, takže na těch, jedno, na těch 1,2 milionů už nic nezměníme, to je vyřízené a já právě kritizuji v tom stanovisku, že tomu tak bylo. A za třetí, pokud jde o to včasné varování, tak tady v podstatě je chyba na straně parlamentu. Je pouze 17 milionů, respektive 19 bylo plánováno, ale ve skutečnosti to bylo 24 milionů. A konečně také požadujeme, aby ta dvoumilionová rezerva nebyla tak dobrovolně navýšena o 50%, ale aby se to striktně drželo těch ohlášených nákladů a pokud dojde k dotatečným nákladům, je zapotřebí znovu podat oznámení a znovu, aby to šlo přes zpravodaje. Tak to je všechno. A já si myslím, že víc už z toho nebude. Ten projekt je nutný a to se ví už několik týdnů. Děkuji. Takže než budeme hlasovat, eh, pan Žandek. Pane předsedo, dámy a pánové, já jsem si už před další dobou eh, všimnul, že eh, jsou nám tady předkládané eh, různé návrhy, se kterými jsme se nemohli obeznámit. A ze životní zkušenosti jsem se poučil, že jestli mám rozhodovat o nějakých penězích svojich nebo cizích a nic nevím o tom tématu, tak nemohu rozhodovat, prostě nemůžu pozitivně rozhodovat buď nemůžu dělat nic, nebo uh, být proti. Ale vypadá to, že tohle tady nikoho nezajímá, naše stanovisko v té věci. Že kdyby to někoho zajímalo, tak bychom věděli něco více na toto tém, o, to, o tomto tématu. A jelikož uh, na, nikdo, uh, nikoho nezajímá můj názor, tak já určitě budu proti. Kdo další žádá o slovo? Nikdo, takže hlasujeme. Kdo je pro stanovisko paní Holmajer? Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Takže máme snad většinu, abychom to schválili. Zu spät kommt, ich war keine Absicht. Já se omlouvám, že to bylo tak pozdě. Eh, nebyl to úmysl, já jsem teda to opravdu dneska dostala teprve 4 hodiny. Třeba překonat tenhle postup a snad eh, komise udělá nezbytné. My prostě už nebudeme přijímat eh, zprávy, které budou docházet takto těsně před jednáním. To je prostě špatně. A eh, vlastně v Evropě se snažíme vládnout na základě určitých postupů a tohle není uspokojivé a musíme to kritizovat. Přes tlak paní Holmajer. Chci se ubezpečit, paní Holmer, že odkládáme ASP Building Brussels. Byly tu dva body. E, projekty týkající se bezpečnosti u vchodu budovy ASP v Bruselu, to je odloženo. Poslední bod. Ten bod je odložen a bude projednán výborem za 14 dnů. A pan Fernandeš nám řekne, jak proběhl trialog o EFSI. A děkuji mu za jeho věrnou přítomnost a děkuji i všem ostatním, kteří se zúčastnili tohoto trialogu. Na příště, tak na příště. Nejsou-li další žádosti o slovo, končím jednání a koordinátoři tu ještě zůstanou. Écoutez, je suis désolé, mais nous ne pouvons pas faire autrement. Nešlo to jinak. A vzhledem k tomu, že jsme poskytli mandát, tak bylo třeba, aby ten mandát byl předmětem rozpravy. A to jednání bylo mimořádné. Dostali jsme zprávy a žádnou, žádné jednání v 19 jsme neměli mít, ale protože bylo třeba tento mandát udělit, bylo mimořádné jednání, a kdyby tomu tak nebylo, tak ratifikace Eh, plateb eh, těch asistentů by počkali 14 dní. Et vraiment, je voudrais remercier les interprètes sans lesquels nous n'aurions pas eu. A pan předseda děkuje tlumočníkům, bez nichž by toto jednání neproběhlo. Zůstali do 20.55 a tlumočení končilo ve 20 hodin.